jednotlivými členskými státy. Jak už řekli někteří kolegové, toto je téma, ke kterému musíme přistoupit velice odhodlaně. Musíme vytvořit podmínky pro členské státy tak, aby i členské státy náležitě přispívaly k této výzvě. Tedy toto je cesta pro Evropskou unii. Je to vysoká úroveň ambicí, jsou to velice důležitá témata, eh, tedy udržitelnost, životní prostředí a tak dále. Je to důležité i pro naši společnost. Chceme-li Eh, zvýšit účast evropských občanů, jsou právě tato témata zásadní. Pan Děkujeme a nyní to bude pan Jordi Kaňas. Jedna minuta. Paní předsedkyně a pane komisaři, jeden ekonom během krize mi řekl, že eh, za těmi čísly, ekonomickými čísly jsou lidé a ty musíme mít na paměti. Udržitelnost je cíl, je to princip ale eh, udrž, za udržitelnost stejně tak jako za krize vždycky zaplatí ty, ti nejchudší. A transformace eh, musí být taková, aby ji nezaplatili ti nejzranitelnější. Eh, chceme mít udržitelnější Evropu, ale chceme také spravedlivější Evropu. A Udržitelnost je někdy vnímána tak, že lidé zapomínají na to, že tou udržitelností jsou také lidé. Ano, potřebujeme zdroje, ale potřebujeme také cíle a hodnoty. A, a ty by se měly zakládat na evropském sociálním pilíři. Nejde jenom o prostředky, jde také o konkrétní cíle, které zajistí našim občanům, že už nikdy ani transformace, ani krize eh, nebudou neseny na bedrech těch nejslabších. Děkuji. Děkujeme. A nyní to bude Ernest Urtrason. Jedna minuta. Eh. Ano, mnohokrát děkuji. Pane místo předsedu, děkuji, že jste nám dnes představil eh, ten ehm, plán užitelných investic a Fond pro spravedlivou transformaci jsou naprosto zásadní. A dvě připomínky. Eh, pokud jde o ten fond, musíme zajistit, aby tento fond skutečně vedl k transformaci. A proto toto kritérium podmíněnosti související s uhlím musí být naprosto základní bod. Takže je důležité, aby to bylo za, e, zahrnuto do Fondu pro spravedlivou transformaci. Myslím si, že to skutečně musí být stanoveno jako jasná priorita. A dál, plán udržitelných investic. Já se bojím, že eh, zde je trochu málo ambic, pokud jde o, eh, při, eh, pokud jde o získávání zdrojů. Je to v podstatě jakýsi takový rozmělněný plán Juncker 3.0. Potřebujeme mít jasné zdroje peněz, tak abychom mohli být dostatečně ambiciozní a eh, také, abychom tady získali ty prostředky, které jsou potřeba. Takže prosím, snažme se být ambiciozní, tak aby ten plán udržitelných investic eh, byl silným nástrojem. Děkujeme a nyní to bude Paolo Borčia. Jedna minuta. Půl milionu zasažených pracovníků, 160 tisíc ohrožených pracovních míst. To jsou velice vážná čísla a může to přijít už s příští hospodářskou krizí. Zatímco Evropská komise nabízí strategii pro, od, uh, pro dekarbonizaci, neřeší vůbec problematiku nezaměstnanosti. Je to svým způsobem takový fatalismus uh, učinit Evropu uh, něčím, co vůbec tehdy průmyslová revoluce, která tady začala, nezamýšlela. Hovoříte o mnoha miliardách, které dnes vůbec neexistují. Ehm, já nevím, jestli to je něco, co můžete říkat aktuálním nezaměstnaným, které nutíte se překvalifikovávat. Hovoříte o eh, fondech soudržnosti, o fondu pro rozvoj. Upřímně řečeno, já v této věci skutečně potřebuji tlumočníky eh, protože tak nějak se stá, že jsme s vaničkou vylili i dítě, ačkoliv nevím, jestli to půjde přeložit. Děkujeme a nyní to bude paní Zalevská. Máte jednu minutu, děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Pane komisaře, já nevím, zda jste si uvědomili to, že ti, kdo podporují vás, říkají ano, ale proč? Ale protože tento plán je takový povrchní, nestačí říci chceme, slibujeme. Nevíme, no, že komise má opravdu obrovskou důvěru, protože v roce 2014 všechny země se rozhodly, že sníží o 40 emise a všechny ty cíle, které komise představila, tak v podstatě bude muset vyhodit do koše za chvíli. A proto bych se ráda zeptala na ty velice povrchní mm, výpočty, to skutečně se vymyká matematice, logice 7,5 miliardy, odkud, to znamená nové daně a jaké teda nové daně, to znamená těch 7,5 miliardy a potom těch 100 miliard, které nám slibujete, jak se k tomu dostaneme? Pokud nové investice, tak které konkrétní investice? Prosím o konkrétní informace. A pokud potřebujeme 300 miliard R od privátních investorů, tak prosím o další informace. Jakým způsobem to komise chce udělat? A poslední otázka, kdy budeme mít nový klimatický zákon, protože nám zůstává už pouze 60 dní. Děkujeme a nyní to bude Petr Líze, 1,5 minuty. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně. Já to považuji za vynikající vizi, že v Evropě budeme klimaticky neutrální. Stará komise už v roce 2018 ukázala, jak toho můžeme dosáhnout. Vytvoříme další pracovní místa a přinese to také hospodářský růst, ale potřebuje to eh, dobré rámcové podmínky a některé regiony se na to musí lépe připravit než jiné. Z tohoto důvodu je dobré, že máme Fond pro spravedlivou transformaci, tak abychom zohlednili lidi v těchto regionech. A já musím eh, zdůraznit, že to musí udělat v podstatě všechny regiony eh, v Evropě. Nemůže um, nemůžeme zapomínat také na ty eh, bohatší regiony, protože i ty eh, bohatší regiony se budou muset připravit na transformaci. Nesmíme mít tu iluzi, že to Evropa zvládne sama, potřebujeme také mezinárodní eh, podporu a komise to musí odpovídajícím způsobem schválit. Musíme hovořit také o vlastních prostředcích z ETS. Myslím si, že by bylo dobré ETS rozšířit. Ehm, je mi líto, že je zde v této oblasti velký odpor. Na závěr bych chtěl ehm, ocenit kolegu, který sedí za mnou a který bude hovořit až po mně a to je nespravedlivé, protože je v podstatě tím, kdo vynalezl eh, Fond pro spravedlivou transformaci. Mnohokrát, mnohokrát ti eh, děkuji, drahý kolego, a doufám, že tento fond bude dobře fungovat. Věře pan posel Daníka. Děkujeme a nyní Danika, jedna minuta. Eh, domnule vicepreședinte Timmermans, vreau ca să salut anunțul dumneavoastră privind... Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Rád bych eh, poděkoval za těch 7,5 miliardy v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci a zároveň bych se věnoval tomu, co bylo oznámeno dneska dopoledne, to, že EIB, Evropská investiční banka, se bude rovněž podílet na dekarbonizačních projektech. U nás v Rumunsku je to zásadní, abychom měli právě tuto investiční podporu ze strany EIB, protože na základě studie, jež byla prezentována v prosinci 80. Budeme potřebovat 80 miliard na 10 následujících let, čili to je obrovská část HDP, proto potřebujeme, aby nám EIB pomohla, jinak se odstaneme ve velice svízelné situaci. V minulosti EIB podporovala ty nejbohatší regiony Evropské unie, které často nepotřebovaly právě takovou dodatečnou podporu či finanční pomoc. Proto se chci zeptat, vážený pane komisaře, které projekty budeme potřebovat v těch regionech, které eh, se budou snažit o dekarbonizaci, jaké další zdroje nebo se jakými zdroji počítáte, protože asi 170 tisíc lidí tím utrpí jenom u nás v Rumunsku. Děkujeme, pan Pascal Kampa, máte jednu minutu. Ano, děkuji. Já jsem z Francie Naši občané, jak víte, to nosí žluté vesty, aby nám řekli, že právě tato ekologická transformace musí být spravedlivá. Proto je zásadní, aby tento první akt, politický akt Evropské komise, nové Evropské komise, poté, co prezentovala Green Deal, je právě tento fond pro spravedlivou transformaci, tak aby žádný občan EU, žádný region EU nezaostával, abychom na něj nezapomněli, aby tam nedošlo ke ztrátě příležitosti. A extrémní pravice, rád bych vám řekl, vy, kteří neustále křičíte, toto je neúnosné, bude to stát příliš mnoho a tak dále. Prosím, abyste se například obrátili na Benáčany. Zda se jim zdá, že je to příliš drahé, abychom bojovali proti klimatické změně, zda toho máme příliš nebo naopak nedostatek, nebo Australanu. Zeptejte se jich, zda se jim zdá, že na globální mm, úrovni bojujeme moc proti klimatickým změnám, nebo naopak ne, nebo že za to stojí příliš mnoho finančních prostředků, pokud jde o ničení jejich kontinentu. Toto je pravda. Prosím, abyste se podívali do zrcadla, abychom to udělali společně. Prosím, eh, aby komise opravdu připravila tyto finanční prostředky, které potřebujeme, protože parlament i naši občané stojí za vámi. Akceptujete, pane kolego, otázku na základě modré karty? Samozřejmě. Takže prosím, paní kolegyně Višněvská má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane kolego, vy jste poslancem eh, z Francie a já jsem já bych ráda řekla, že několik měsíců již vidíme to, že žluté vesty ve Francii bojují proti klimatické politice. Prosím, aby jste se podívali na to, že tento energetický mix eh, u vás pouze 2% znamená uhlí. U nás <laughs> téměř 80% je z uhlí, čili pokud jde o náklady, tato klimatická politika, jak je bude generovat tato, tato omezená, omezující politika, například pro nás, má spravedlivá ekologická transformace být postavena na tom, že naši hlavní představitelé budou znevažovat názory obyčejných lidí? Prosím, odpověď, pane kolego. Přesně ten, tak já si myslím, že je velice důležité, abychom měli tento fond pro spravedlivou trasy. My to podporujeme, já osobně to podporuji právě proto, že v takových zemích, jako je vaše v Polsku, tam ta výchozí pozice je diametrálně odlišná. Já jsem nesmírně rád, že Polsko není, mm, že neblokovalo um, ty cíle, ehm, pokud jde o um, ehm, ne- karbonovou neutralitu v, prosi- v prosinci. Mohli jste to udělat, neudělali jste to. Čili vidíme zde dostatečnou solidaritu, která je důležitá právě i pro spravedlivou transformaci v Polsku všude v Evropě, ale především u vás. Takže prosím, abyste mi nepodsouvala nějaké špatné záměry, to vůbec ne. Já podporuji tento plán, protože umožní to, aby nikdo, na nikoho jsme nezapomněli, především v těch zemích, které to potřebují nejvíce. Například Polsko. Děkujeme, pane kolego, a nyní to bude Rasmus Andresen, který má jednu minutu. Je třeba přinést odpovědi pro 50-letého um, horníka v Polsku, ale také pro e, další lidi, tisíce lidí, kteří e, v Evropě onemocní na astma. Máme zde Fond pro spravedlivou transformaci, ale nestačí pouze recyklovat stará čísla není možné jenom opakovat čísla z plánu Juncker a z plánu pana Otingra. Samozřejmě je třeba přilákat eh, soukromé investice, ale pouze soukromými, soukromými investicemi nejsme schopni eh, financovat celou transformaci. Eh, Siemens nebo další, nebo RVE nebudou schopni zajistit budoucnost tomuto 50-letému um, ehm, um, ehm, pracujícímu, který přijde o práci. Potřebujeme, aby evropské, evropský rozpočet měl nové zdroje a je třeba také, aby emise byly odpovídajícím způsobem zdaněni. Začněme odpovídajícím způsobem ve víceletém finančním rámci a poté budeme úspěšní. Děkujeme a nyní to bude Izabela Helena Kloc. Máte jednu minutu. Děkuji, vážená paní předsedající. Uhlí, plyn, toto jsou jediné energetické zdroje na cestě k klimatické neutralitě pro mnoho našich zemí. Pařížská dohoda se e, zabývá i možností využití vlastních zdrojů, pokud jde o realizaci těchto cílů. Ovšem, pokud jde o energetickou bezpečnost, my prostě musíme využívat i fosilní paliva. Bez toho to není možné. Tato polská specifika byla potvrzená i předsedkyní Evropské komise. Proto žádáme především o určitou technologickou pružnost, časovou pružnost, pokud jde o dosažení těchto cílů klimatické neutrality, protože pro, po, pro nás v podstatě je to pouze rok 2070, kdy bude Polsko schopné dosáhnout těchto cílů. A nyní příklad konkrétní. Experti hovoří o tom, že tato politika by mohla vést k belek autu již v roce 2050 v Evropě. To znamená, že v takové situaci tohoto rizika není důležité, abychom využívali právě uhlí jakožto stabilní palivo, které zajišťuje energetickou bezpečnost a důležité samozřejmě jsou i investice do modernizace eh, těchto uhelných eh, elektráren. Již nyní pomáháme německým obyvatelům, když například v Německu eh, nemají dostatečný, dostatečné množství energie díky větrným elektrárnám. Pokud jde o klimatickou neutralitu, budeme zodpovědní, budeme spravedliví, milí kolegové, a především um, reální vůči našim obyvatelům. Děkujeme a nyní má slovo paní Carvalo. Máte jednu minutu. Paní předsedkyně, vážený pane komisaři, Evropská unie má ambiciozní cíl pro přechod na novou ekologickou ekonomiku. Nicméně při konkrétní realizaci musíme zohlednit dva aspekty. Za prvé je nutné zajistit, aby jednotlivé členské státy považovaly ty cíle za své a za druhé je třeba zajistit, aby investice odpovídaly těm ambiciozním cílům a ne, aby ehm, vycházely eh, ze současného eh, rozpočtu. Eh, jde mi především o rozvoj nových technologií. Ten Fond pro spravedlivou transformaci musí být jednoduchý a flexibilní systém a musí být schopen reagovat na specifické potřeby jednotlivých regionů. Je třeba, aby zohledňoval přesně ty, pro které je transformace nesmírně náročná. Na někoho se nesmí zapomínat, především pokud jde o osoby. Jde zde o lidi. Lidi musí být vždy v centru naší strategie. Děkujeme a nyní to bude pan Jonas Fernandez. Máte jednu minutu. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl přivítat eh, místo předsedu komise a poděkovat eh, Timmermansovi eh, za to, že hovořil o mém regionu, o Asturiích. Je to region, který už desítky let trpí. V 80. letech se tento region snažil adaptovat na eh, důsledky ropné krize. A nyní se tento region snaží reagovat na klimatické změny. Eh, ve mém regionu, stejně tak jako ve zbytku Evropy, jsme si vědomi toho, že je nutné bojovat proti klimatickým změnám. Ale jako socialisté eh, také víme, že tento proces eh, adaptace musí být opatrný proces, vyrovnaný proces a proces, který zohlední všechny občany EU. Z tohoto důvodu jsem velice rád, že komise přichází s tímto návrhou. Je to dobrý návrh pro další diskuze. Samozřejmě stále ještě existuje celá řada otevřených témat, která budeme muset definovat. Já bych byl rád, abychom měli co nejdříve tento fond pro uhelné regiony. Děkujeme a nyní to bude pan Moris Korner. Jedna minuta. Paní předsedající, děkuji vám mnohokrát, vážení kolegové a kolegyně. Chtěl bych poděkovat komisi za tento návrh zeleného dílu a fondu pro spravedlivou transformaci. Myslím si, že změnu klimatu nebo boj proti změně klimatu musíme vést odvážně a optimisticky, a to novými nápady, podnikatelským duchem, inovací a ne plánovanou ekonomikou a zákazy a různými takovými věci. A to zvládneme pouze pokud budeme rozvíjet hospodářství v tomto směru a proto potřebujeme mobilizovat privátní kapitál. Nezvládneme to Pakliže z toho uděláme jenom nějaký business model a pokud nemobilizujeme soukromé investice. A k tomu eh, musí být lépe vybavena Evropská centrální banka. To si musí konečně uvědomit i má země Německo. Eh, chtěl bych říct si něco k tomu, co říkal kolega Rail k Porůří. On už tady bohužel není, ale já jsem ze severního Poríní a Vestválska. Porůří je úplně něco jiného, než to, o čem tady teď mluvíme. V eh, Porůří eh, těžba uhlí již desetiletí není možná a celá desetiletí přežívání díky subvencím. A právě proto je potřeba zasáhnout. Už dávno jsme ty lidi měli přeškolit na něco nového, na budoucnost. A právě to se tam teď musí stát. Protože se změnou klimatu už se nesmíme dále vymlouvat. Musíme vytvářet pracovní místa pro budoucnost. Paní Pe- Děkujeme. A nyní to bude paní Petra Desuter Jedna minuta. Prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu. Vážená paní předsedající, pane místo předsedo, Evropský zelený díl to je nutná reakce Evropské unie na změnu klimatu. Musí to být spravedlivá věc, a děkuji vám, že jste zahrnuli ten plán pro sociální Evropu do aktuálního sdělení, ale musí to být hlavně ufinancováno. Mechanismus pro spravedlivou transformaci má pomoci regionům, které mají problémy s transformací, protože jsou velice závislé na fosilních palivech. Doufám, že se to nebude používat jenom k uplacení regionů, které zkrátka nebyly ochotné přijmout potřebná opatření, i když třeba byly mohly. Místo předsedo, vy tady předkládáte obtížnou dohodu s často neochotnými členskými státy, ale nevzdávejte se, budete mít naši plnou podporu. Co je nejdůležitější, a na závěr říkám, je potřeba, aby financování bylo podmíněno. Členské státy, které dostávají peníze, by měly také plnit své úkoly. Je potřeba eh, odstavit eh, elektrárny a mít závazné eh, národní plány. paní Jadwiga. Děkujeme a nyní to bude paní Jadwiga Višněvská. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající, dámy a pánové. Dneska jsme slyšeli takové velice mlhavé a nejasné plány Evropské komise, pokud jde o Fond spravedlivé transformace. Ty částky jsou nedostačující, zatímco bych se ráda zeptala, zda vůbec tento fond bude spravedlivý pouze, na, pouze mm, díky tomuto názvu. Vy jste na slyšení ohledně budoucnosti polských hornických regionů řekl, že jste vnukem dvou horníků a že víte, že nás to bude bolet. Co to znamená teda, když hovoříme o spravedlivé transformaci? Jak je to? Jak to s tím jde ruku v ruce? To přece nemůže jít na úkor našich pracovníků v těchto regionech nebo na úkor ekonomiky, která je založena na tomto hospodářství, například u mě v mé zemi v Polsku. Nedávno jeden z kolegů hovořil o tom, jak je dobré obchodování s emisemi. Ovšem víte vůbec, jak to vypadá v různých zemích. Zde máme různé mixy, energetické mixy. Máte, máte skutečně eh, vyčísleny náklady? Kolik nás to bude stát například v Polsku, kde 80% naší ekonomiky je založené na uhlí? Jaké prostředky? S čím můžeme počítat? My potřebujeme čas i peníze, abychom dosáhli klimat, klimatické neutrality. Paní Ursula von der Leyen hovořila o tom, že klimatická politika nesmí zapomínat na nikoho. Prosím, abyste dodrželi tyto sliby. Děkuji. Děkujeme, paní kolegyně. A nyní to bude paní Isabel Benjumea Benjumea. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Máme Green New Deal je nutné eh, mít eh, na paměti, že je důležité chránit životní prostředí, ale zároveň to nesmí mít negativní dopad na naši ekonomiku a na naše občany eh, Existuje zde snaha samozřejmě dekarbonizovat Evropu, ale nyní je nutné e, také zavést e, taková opatření, která e, vytvoří nové příležitosti pro naše občany a také jednotlivé regiony. Je nutné, abychom nezapomínali na podniky, které budou potřebovat naši podporu. Španělsko má uhelné oblasti. Já zmiňuji Španělsko, protože je, je to země, která splnila veškeré úkoly a nesmí se na tyto regiony ve Španělsku nyní zapomínat. A Fond pro spravedlivou transformaci bude pomáhat regionům, které přechází na jiné sektory, než je těžba uhlí. Nesmíme na tyto lidi v těchto regionech zapomínat. Je nutné, aby, tento, aby ty fondy, aby ty peníze z těchto fondů byly jasným způsobem kontrolovány. Je třeba, aby byly ty prostředky investovány do vytváření nových pracovních pracovních míst a také přeškolování ehm, občanů. Mnohokrát děkuji. Děkujeme. A nyní to bude kolegyně Agnes Jongerius. Jedna minuta. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Abychom se někam posunuli, včetně v oblasti sociální, eh, tady to je náš cíl, je to něco, co je velice žádoucí prostřednictvím tohoto plánu pro sociální Evropu. Ne vše v tomto plánu je naprosto jasné, ale jasný je náš záměr. Nikdo nesmí zůstat pozadu, že globalizace a různé transformace, ať už energetické nebo jiné, mění způsob, jak se pracuje a bude potřeba investovat do nových pracovních míst novými penězi. Budeme potřebovat více peněz, abychom dosáhli udržitelnosti a spravedlnosti. Eh, třeba budeme potřebovat peníze z, ze zemědělských fondů. Všichni by měli mít možnost získávat důstojnou mzdu, i když třeba pracují pro nějakou platformu. A já se těším na návrh komise co do spravedlivé odměny za práci pro platformy. Jsem velice eh, ráda, že komise chce bojovat proti klimatické chudobě. Ono to nebude lehké, to určitě ne. Šéfové států a ministři mají spoustu nejrůznějších plánů, ale hlavně musí dát k dispozici peníze pro sociální Evropu. Děkujeme a nyní to bude Jan Hujtema, jedna minuta. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Požáry v Austrálii velice jasně ukazují, že je naprosto zásadní eh, bojovat proti změně klimatu. Evropský zelený díl bude fungovat pouze pokud bude podpořen jak lidmi, tak firmami. Pakliže to máme brát vážně. Eh, pakliže se někdo dostane do situace, kdy ne, nezvládne platit e, své dluhy, no tak se věci den ode dne změní a nelze inovovat, že ano. A to ani v oblasti boje proti změně klimatu. Já jsem spíš pro dlouhodobé plánování, pro dlouhodobou podporu prostřednictvím třeba nějakých půjček nebo prostřednictvím daní na evropské úrovni. Ale e, spíš než jít rovnou za daňovými poplatníky a chtít peníze po nich, měli bychom podle mě mít dostatek rozumu a podívat se na to, kde můžeme změnit své priority a uvolnit prostředky z evropského rozpočtu. A to samé platí pro členské státy. I členské státy musí v první řadě zajistit, že budou využívat do maxima evropské peníze, než budou chtít další. Děkujeme a nyní to bude paní Karolin Růz. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedající. Prezentace Fondu pro spravedlivou transformaci je dobrou zprávou, protože mm, tato transformace není možná, pokud nebude spravedlivá a sociální. Všechny regiony v Evropské unii nezačínají na stejné startovací čáře. Jsou zde mnohé regiony, které například mají rozsáhlou, rozsáhlé uhelné odvětví. To znamená, že my musíme opravdu poskytnout podporu těmto regionům, protože mnoho těchto Ehm, znečišťujících aktivit eh, je vlastně zdrojem zaměstnanosti v těchto regionech. My nesmíme zapomínat na tyto pracovníky. Musíme jim poskytnout možnost udržitelných pracovních míst, musíme je přeškolit, tak aby mohli pracovat v novém sektoru obnovitelných ekonomik nebo eh, oběhové ekonomiky. Čili musíme zaměřit podporu Evropské unie právě na tyto regiony, na místní komunity, které budou trpět touto mm, rozsáhlou transformaci, aby dosáhly cíle pařížské dohody. A zároveň je důležité, abychom byste měli velice přísnou kondicionalitu, pokud jde o přístup do tohoto fondu pro transformaci. Je například neakceptovatelné, abychom subvencovali, dotovali jiné fosilní odvětví, například plyn. Proto je důležité, aby tento fond fungoval pro úspěch zeleného dílu a proto budeme bedlivě pozorovat jeho implementaci. Děkujeme, paní poslankyně. A nyní to bude pan Kristian Silvio Bušoj. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Udržitelné financování je základem nového zeleného dílu a Fond pro spravedlivou transformaci navrhl výbor ITRE pod předsednictvím kolegy Buska a jeho kolegů tak aby jsme umožnili právě těmto regionům a komunitám, na které to bude mít negativní dopad, aby se postupně odklonili od uhelných odvětví, od uhlí jako takového. A právě proto musíme mít dostatečnou podporu pro tyto regiony, pro energii, digitální ekonomiku, protože 41 regionu, například v Rumunsku, utrpí touto transformací a proto potřebujeme řádnou eh, podporu pro přechod k obnovitelným energiím, vytvořit nové pracovní příležitosti a přeškolit naše pracovníky. Právě proto by to měly být nové finanční prostředky a ne něco, co vezmeme například z kohezního fondu. Děkujeme. A nyní to bude paní Konstanz Krél. Máte jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vítám návrh zeleného dílu, a návrh k Fondu pro spravedlivou transformaci. Ano, regiony musíme posílit a e, konkrétně bych ráda zmínila dvě věci, které mi v tom návrhu přijdou nedokonalé. Za prvé otázka financování. Je to otázka 7,5 miliard euro, zda je to dost nebo ne. No, eh, já si myslím, že toto nesmí být staré peníze, které se vezmou z politiky soudržnosti. Potřebujeme nové, čerstvé peníze. Regiony, eh, které naši podporu potřebují, nesmíme poškozovat tím, že jim sebereme peníze na soudržnost. Věřím, že budeme mít k novému víceletému finančnímu rámci dobré vyjednávání, protože eh, to, co nám zatím eh, nabízejí členské státy, to je ještě horší než návrh komise. Za druhé, potřebujeme změnu nebo přizpůsobení pravidel pro subvence, protože eh, i velké podniky se musí připravit na eh, tuto transformaci. Nechceme pak muset podporovat nezaměstnané, musíme dát i spíše nové perspektivy pro ty, kteří teď již nějakou práci mají. Děkujeme a nyní to bude pán Mauri Pekarinen. Jedna minuta. Arvoisa puheenjohtaja. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Prostředky pro spravedlivou transformaci, to je velká výzva, ale je to rozhodně proveditelné. Potřebujeme nové peníze a zároveň musíme být schopni využívat již existující nástroje, jako třeba Evropskou investiční banku. Aktuálně se třetina evropského rozpočtu používá na soudržnost a regionální politiku. I tyto prostředky by se měly pro tento účel používat tak, abychom zajistili spravedlivou transformaci. Prostředky z těchto fondů musí se soustředit tam, kde řešíme otázku fosilních paliv, e, třeba uhlí, a kde tato paliva mohou způsobit velké sociální problémy. Je potřeba financovat průmyslové procesy na takové, transformovat je na takové, které budou méně zatěžovat klima. Konec konců to od nás očekává i evropský průmysl. Děkuji. Michael Blos. Děkujeme a nyní to bude Michal Blos. Máte jednu minutu. Vážená paní předsedající, vážený pane Timrmanci, pane Dombrovskisi, skutečná ochrana klimatu neexistuje bez spravedlnosti. Proto je dobře, že vy tento rozměr zohledňujete. Ano, musíme na tom spolupracovat všichni. Musíme investovat do nových zaměstnání, musíme mít Evropu, která je přátelská vůči klimatu a klimaticky neutrální. Tu potřebujeme co nejdříve. Ale to, co zatím navrhujete, nestačí. Místo toho, abyste vzali nové peníze, chcete přepsat peníze staré vypracováváte investiční výhled, aby, aniž byste se zabývali ukončením um, uhelné otázky. Skoncování s uhlím to musí být nutně financováno z evropských peněz, ale i německá spolková vláda musí přijmout svůj díl odpovědnosti. Chcete ochranu klimatu, aniž byste dali k dispozici dodatečné peníze. To nebude fungovat. Ochrana klimatu to není něco, co ve finále skončí na nule. Bez chytrých e, kroků nebudeme mít v Evropě vlaky, chytrá auta ani větrné elektrárny. Eh, samozřejmě změna klimatu může vést k nespravedlnosti, ale tady musíte právě být vy konsekventní a spolu s vámi i německá spolková vláda. Děkujeme a nyní to bude pan Adam Jarubas, rovněž jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, dámy a pánové. Přijímám na sebe Eh, závazky, které se týkají eh, klimati- boje s klimatickými změnami do roku 2050. Týká se to i ambicí eh, které byly stanoveny pro rok 2030. Tato změna bude znamenat hlubokou transformaci celé ekonomiky, ne pouze energetickou transformaci. A zároveň mm, to bude mít obrovský dopad na hospodářství, na společenství. Proto to musí být spravedlivá transformace. Již v rámci poslední reformy ETS jsme o tom hovořili a nyní to realizujeme. Jsem velice rád, že zde vznikl ne, tento fond a zároveň mechanismus spravedlivé transformace. Tento fond by měl být využíván především v zemích a regionech, které čelí největším výzvám, pokud jde o energetickou transformaci a které proporcionálně ke svému HDP ponesou největší náklady. Jsem velice rád, že tento fond na základě návrhu komise představuje více financí, než co navrhoval parlament. Pokud tento fond bude úspěšný, bude to začátek a do budoucna může být proporčně navýšen podle potřeb. Právě proto apeluji proto, aby například pokud se bude mít eh, eh, další možnosti příjmu do tohoto fondu, aby byly zohledněny. Děkuji. Děkujeme. A nyní to bude Rita Marquez, která má jednu minutu. A děkuji, paní předsedkyně, vážení místopředsedové. Já bych chtěla pogratulovat Evropské komisi k tomu, že předložila tyto tři dokumenty ke globální strategii. Klimatické změny vedou a k nerovnosti v Evropě a Evropská unie si toho musí být eh, vědoma a musí také postupovat proti těmto nerovnostem. A pokud jde o ten plán udržitelných investic a Fond pro spravedlivou transformaci, musíme k tomu říci, že samozřejmě jednotlivé regiony v členských státech produkují uh, různé množství CO2. Některé členské státy či regiony investovaly více, některé méně. Portugalsko je na tom dobře, pokud je o obnovitelné zdroje, protože Portugalsko stanovilo, že investice do obnovitelných zdrojů jsou, in, eh, jsou prioritou a provedlo odpovídající investice. Při eh, energetické transformaci se nesmí zapomínat na regiony. Výsledkem bude to, že se lidé mohou nově kvalifikovat. Pan Paul Super. Děkujeme. A nyní to bude pan Holmgren, který má jednu minutu. Mnohokrát děkuji. Já jsem pro spravedlivou transformaci Je to velice dobrý návrh, co máme před sebou. Jde o to, abychom jednali teď, nikoli v budoucnosti, ale musíme některé věci vyjasnit. V návrhu, když se hovoří o Fondu pro spravedlivou transformaci, není tam požadavek, že ty země, které splnily své úkoly, budou také podporovány aby nebyly znevýhodněny ty země, které dosáhly svých klimatických cílů. Zároveň samozřejmě země, které spoléhají na uhlí, musí se transformovat k jiným energiím. Spravedlivá transformace znamená také e, nová pracovní místa a udržitelný rozvoj pro lidi, kteří přijdou o práci ve chvíli, kdy už se nebudou využívat fosilní paliva je potřeba, aby eh, v centru klimatických změn eh, byli lidé. Děkujeme, pan Busek, jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo Evropské komise, rád bych vyjádřil obrovské uspokojení eh, s tím, že zde máme návrh Evropské komise opravdu konkrétních řešení, pokud jde o podporu těch regionů, které budou nejvíce potřebovat tuto podporu, že to již máme na stole a můžeme o tom diskutovat. Je zde tolik návrhů, které zde zazněly, že já opravdu nechci nějak um, detailně o ní hovořit, ale skutečně si myslím, že v Evropském parlamentu nám to umožní připravit zprávu k tomuto uh, tématu, bude mít diskuze, bude mít dostatek času a rád bych řekl něco ještě konkrétního. Tento fond je zde proto, aby naši občané v těch nejohroženějších regionech byli přesvědčeni o tom, že klimatická neutralita do roku 2050 bude dosažena společně s nimi, ruku v ruce s nimi, pro ně a ne jaksi vedle nich nebo proti nim především v hornických regionech, například v Katovicích, která vlastně je hlavním městem COP24. Ale dneska při rozšíření tohoto fondu, tak jak to máme na stole, nesmíme zapomínat na to, že potřebujeme mnohem větší finanční prostředky, mnohem větší o rozsah těchto prostředků. A prosím, abyste se zamyslel nad tím, jaké budeme mít tyto dodatečné prostředky, kde je můžeme vzít, a ne, aby jsme je brali ze společných politik, aby jsme měli k dispozici tyto nové prostředky v tomto víceletém plánu do budoucna. Děkujeme, vážený pane Eh, předsedo, a nyní to bude pan Satury, který má jednu minutu. Děkuji, děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milí kolegové, v tomto okamžiku, když hovoříme o tomto fondu spravedlivé transformace, spravedli, nebo sociální spravedlnosti. Je mi velice líto, že zde není komisář k dispozici. Vy víte, že ochrana eh, lidí při, mm, při práci, dále například nekvalitní ubytování a tak dále. Toto samozřejmě, nebo to, tím se zabývá, tím, nebo bezdomovci, toto jsou všechno předměty, které se týkají eh, spravedlivé transformace, sociální transformace. Ovšem víte, že ty nerovnosti v Evropě prostě se zhoršují, rozšiřují mm, klimatické mm, problémy, podporují právě tyto rozdíly, podporuje to, potom mm, nahrála to extrémní pravice a vytváří to nestabilitu v Evropě. My zde máme ještě mnoho práce, pokud je o sociální spravedlnost a já bych chtěla říci, že my, ekologové, my skutečně očekáváme ještě více a uděláme vše pro to, aby tento sociální pilíř a jeho implementace se stala realitou pro všechny naše občany a to všude v celé Evropě. Děkujeme, pane kolego, a nyní to bude pan Franz Bogovič Máte jednu minutu. Evropa se rozhodla reagovat na klimatické změny a naléhavost v této oblasti, a to je náš Green Deal. Ale tento Green Deal eh, má svoji cenu. A dnes před sebou máme návrh na Fond pro spravedlivou transformaci. My jsme samozřejmě proto, abychom podporovali ty, kteří eh, to potřebují. Ve Slovensku jedna třetina energie je z uhlí a eh, je nutné, abychom na tyto regiony nezapomínali, ale tyto regiony nejsou jediné, které zaplatí za Green Deal. A proto v nadcházejícím víceletém finančním rámci musíme um, zohlednit eh, další věci, jako je nová energetika, automobilový průmysl, ocelářský průmysl a tak dále. To jsou věci, na které nesmíme zapomínat, stejně tak jako na některé další politiky. Eh, ve vyjednávání o víceletém finančním rámci musíme mít jasnou představu o tom, kolik bude eh, stát New Green Deal. Děkujeme, nyní to bude pan Otmar Karas. Vážení místopředsedové, Stanovujete nám důležité a nutné cíle, ale e, zároveň nevíte, zda jsou dostatečně ambiciozní. Zároveň víte, že neexistuje žádná, žádné jedno opatření, které může tyto cíle realizovat. Budeme mít hodně míst, kde se bude staveb a tam musíme e, šroubovat a na to musíme mít peníze. A je třeba eh, mít eh, nové investice ve, ve výši 260 eh, milionů eur a chceme také mobilizovat na nadcházejících deset let miliardy eur. To potřebujeme, abychom byli lídry této oblasti. Je správně, že vytváříme fond pro spravedlivou transformaci, protože existují znevýhodněné regiony. A víme také, že tato transformace může vést k sociálním problémům. A je ale nutné zajistit stabilní a soudržnou Evropu. A pokud to chceme, potom sociální pilíř Evropské unii musíme prosadit. Čeká nás hodně práce, ale musíme se skutečně postavit této výzvě. Děkujeme a nyní to bude Herbert Dorfman. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Místo předsedové, myslím, že se shodneme na tom, že potřebujeme transformaci, že potřebujeme méně eh, eh, surovin, že potřebujeme udržitelné zdroje a potřebujeme také nižší emise CO2. Nicméně zde nebezpečí, a to řekli i kolegové, že eh, my jako Evropská unie můžeme být nakonec těmi, kdo uzavřeli eh, doly eh, a přispěli k tomu, že lidé přišli o pracovní místa. Do této pasti nesmíme spadnout. Já jsem někomu, kdo desítky let pracuje v dolu, v podstatě může e, být e, Eh, jedno, že potřebujeme eh, nové technologie. A já eh, si myslím, že skutečně potřebujeme trvalé udržitelný rozvoj, trvalé udržitelné zdroje energie a je dobré, že máme zde k dispozici tento fond, který bude podporovat budoucnost, nové technologie, biotechnologie a také udržitelný rozvoj. Děkuji. Děkujeme a nyní to bude pan Januš Levandovský. Jedna minuta. Děkuji. Už ten samotný název Fond pro spravedlivou transformaci znamená, že tyto prostředky by měly být rozděleny efektivně, ale zároveň spravedlivě. To znamená proporcionálně podle zatížení těchto regionů, těch regionů, které mm, se musí odklonit od uhlí, od mm, uhelné energetiky. Ovšem ta situace samozřejmě v Evropě je různorodá. Historické důvody zde vedou k tomu, že prostě někde jsou tyto, tato odvětví um, mnohem rozsáhlejší než jinde. Čili je to zelený díl, ano, ale Evropa by měla být zelená a zároveň konkurenceschopná. Ano, ale protože pokud chceme být průkopníkem pro celý svět, ve celém světě, tak musíme být úspěšní a ne selhát. A právě proto potřebujeme dostatečnou finanční podporu pro mnoho evropských regionů a zatím ještě nevíme, jak bude to podpora vypadat. Je to takové velice nejasné. Jakmile budeme mít k dispozici konkrétní údaje, tak my všichni budeme moci říct si společně yes, we can. Děkujeme říká pan předsedající. Díky mnohokrát. Já bych vás rád informoval o tom, že aktuálně máme 35 žádostí o slovo v Catch the Eye. A vzhledem ke spoždění, to, vzhledem ke spoždění to ani omylem není splnitelné. Slovo můžeme dát maximálně osmi kolegům abychom tak nějak aspoň na půl skončili na čas. Jako další má slovo paní Maria Spiraky. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pane místo předsedo Dombrovsky si, pane místo předsedo Timmermansi, díky, že jste oba tu, abyste představili tento plán pro udržitelné investice a Fond pro spravedlivou transformaci. Je důležité, abychom pochopili, že chceme-li dosáhnout spravedlivé transformace, Musíme stanovit kritéria, zejména co se týká produkce uhlí. Musíme si říci, jakou proporci HDP chceme na těžbu uhlí dávat, jak dlouho potrvá a tak dále, tak podobně. Je naprosto jasné, že do roku 2023 se uhlí zbavíme a že do roku 2028 už uhlí používat nebudeme. Já si myslím, že musíme tady zohlednit hlavně tuto rychlost. A chci se vás zeptat, jakou roli právě ta rychlost bude hrát v procesu spravedlivé transformace. A teď Severní Makedonie. Ráda bych řekla, že e, těmto, e, tomuto státu musíme dát výhled do budoucna. Musí chápat, jaké jsou pro ně možnosti, co pro ně budoucnost možná přinese. To je extrémně důležité. Děkuji, paní Todd. Děkuji mnohokrát. Kolegové poslanci a poslankyně, vítám prosincové rozhodnutí Rady v tom smyslu, že EU má být klimaticky neutrální do roku 2050, ale bude to stát spoustu peněz na investicích a bude to mít i velké sociální náklady. Je potřeba podporovat členské státy s nízkými příjmy, zejména nejméně rozvinuté regiony a ty sektory průmyslové ekonomiky, kde se budou ztrácet pracovní místa. Proto potřebujeme Fond pro spravedlivou transformaci, který zajistí, že ceny potravin a energií se nebudou neuměrně zvyšovat. Žádný členský stát ani region nesmí zůstat pozadu. Musíme dobře nastavit podmínky pro tuto sociálně spravedlivou transformaci. Chci zdůraznit, že tento fond spravedlivé transformace by neměl být financován z tradičních komunitárních politik, a to ani z politiky soudržnosti, ani ze SZP. Potřebujeme finance zvenčí, mimo víceletý finanční rámec. A nakonec chci upozornit na to, že tato podpora se nesmí omezovat pouze na ty země, kde je ukončení produkce uhlí velký problém. Děkuji, pan Tomislav Sokol. Děkuji vám, pane předsedající. Páni místo předsedové, změna klimatu je reálná věc. To vidíme každodenně. Dopady a implikace změny klimatu vidíme a cítíme úplně všude. Mimo jiné to vidíme eh, v našich chorvatských městech, jako jsou Zadar nebo Dubrovník, což jsou místa kulturního dědictví, které je třeba chránit. Ale je rovněž potřeba zohlednit eh, dopady eh, cílů zeleného dílu a jejich dopad na náš průmysl. Když už mluvím o zeleném dílu, je potřeba provést studii dopadu. Dále je potřeba jasně definovat, jak budou podporovány ty nejzranitelnější skupiny. Za třetí, jaké finance se budou používat na financování té transformace. Nesmí to být na úkor z politiky soudržnosti. Evropská unie je založena na solidaritě a soudržnosti a na to nesmíme zapomínat. Za čtvrté, rovněž musíme definovat kritéria pro investice. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane kolego. Paní Pereira. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně. Cíle eh, zeleného dílu je eh, rozvíjející se zelená Evropa se silnou soudržností a se silnou rozmanitostí. Je to také lepší odpadová politika v souvislosti s oběhovým hospodářstvím, tím pádem lepší růst. To znamená, že potřebujeme odpovídající environmentální politiku, která také bude zahrnovat perspektivu zaměstnání. A to má být eh, uskutečněno prostřednictvím tohoto fondu. 25 společenstevního rozpočtu má být dáno k dispozici pro tyto cíle chceme eh, udržitelné investice a propojení investorů a nových nápadů. To je zde klíčové, aby naše hospodářství bylo růstu schopné a udržitelné. Potřebujeme konkrétní návrhy, co se týká zejména zelených energií, ať už to je solární energie nebo e, vodíková energie, což by snad mohla být e, realistická metoda. Kromě toho musíme řešit také propojení, energetické propojení Iberského poloostrova. Děkujeme, dostáváme se ke Catch a jako první kolega Kelly. Ale on tu není, aha. Pan Komparopoulos Stelios Eh, už dlouhou dobu hovoříme o Fondu pro spravedlivou transformaci a slyšeli jsme dnes jasná čísla a to je velice pozitivní. V Řecku více než pět tisíc pracovníků eh, bude trpět v důsledku uzavření různých zařízení, především eh, v regionu západního ehm, Řecka a megalopole je třeba mít na paměti problémy, které existují v některých regionech. Nejde jenom o, ale tyto regiony. Všechny regiony musí profitovat z nové situace. My potřebujeme učinit konkrétně kroky, konkrétní kroky, které budou zohledňovat specifika jednotlivých regionů. Fond pro spravedlivou transformaci musí být efektivní. A musíme také mít na paměti nejenom regiony, ale také celou Evropskou unii. To znamená, že musíme eh, sjednotit jednotlivé eh, střípky tak, abychom eh, viděli, jak to bude fungovat v tom obecném horizontu. Pan Ruiz Trevesa, prosím. López Aguilar. Tak pan López Aguilar. Konfirm. Tak Julie no, Ward. Ano, paní Julie Ward, ano. Děkuji, pane předsedo. V regionu severní Anglie máme hrdou komunitu. Muži a chlapci tam otročili v dolech také pracovali v hutnictví, a vytvářeli koleje, tak aby nám mohla fungovat infrastruktura a obchod. Já vím, co se přesně stane ve chvíli, kdy jedním mávnutím je zmizí celý průmysl. V postindustriální Británii lidé z hrabství Darom skutečně trpěli. Nakonec 8 hodin denně, 5 dní v týdnu dostali práci typu toho, že dávali do pytlíku bramburky. A v podstatě přišli o svoji důstojnost. Jaký velký rozdíl by byl, kdyby tito lidé tehdy měli fond pro spravedlivou transformaci? Tento fond může zajistit důstojnost pracovníkům. Já musím něco říci. Víte, že jsme přetáhli čas, přihlásilo se 35 lidí a v podstatě každý druhý, koho vyvolám, zde není. To je problém, protože jenom ztrácíme čas, když se neustále musím ptát, kdo zde je a kdo zde není. A další eh, paní Barbara Gibson von den Liber, von Renew. Z Renew zde není. A paní Zuzana Solis Perez. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane eh, komisaři, za dnešní prezentaci. Fond pro spravedlivou transformaci je zásadní pro to, aby evropské eh, regiony se mohly odklonit od uhlí. Hovoříme o stovkách stovce miliard eur a pro nás je velice důležité, jak tyto prostředky budou rozděleny. Pane Timmermansi, vy jste zmínil um, hodníky z Asturii. Já jsem z Asturie, ale um, také Aragon a další oblasti ve Španělsku uh, uzavřely uh, dole, doly. Tyto regiony skutečně hodně trpí, pokud jde o zaměstnanost. Um, také zde je problém s tím, že lidé odcházejí z těchto regionů. Je třeba mít na paměti tyto regiony, tyto regiony, které udělaly své úkoly při rozdělování prostředků z tohoto fondu. Nesmíme na nikoho zapomínat. Je důležité, aby tyto regiony měly dostatek pracovních míst a aby z nich lidé neodcházeli. Děkuji, pan Bogdan Gonča. Děkuji, děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokud je o taxonomii, v tomto roku jsme vlastně mm, umožnili i to, že jadro, jádro a plyn bude zapojeno do těchto aktivit. Když to má být pouze na dočasnou dobu, a pr- tak to tam bylo napsané, čili na určité přechodné období, pokud jde o jádro a plyn. Jak tomu rozumíte, eh, milí komisaři? Ehm, guvernér EBY právě o tom to hovořil včera na našem zasedání, proto bych chtěl znát váš názor na tuto problematiku, protože já vím, že plyn není klimaticky neutrální, ale je to velice důležitý zdroj energie. Možná bychom na to měli reagovat pozitivně. Děkuji. Eh. Děkuji. Pan Mark Podenka. Děkuji, děkuji za slovo. Víte, já jsem Mm, to poslouchal velice s velikým zájmem tu prezentaci a zde několik bodů, na které bych se rád zeptal, protože pokud chceme mm, spravedlivou transformaci, tak potom veřejné služby jsou zásadní. Veřejné služby, vy jste řekli ano, budete podporovat místní um, orgány, ale v podstatě mm, jsou to škrty, protože my budeme potřebovat um, veřejné finance, abychom to mohli financovat. Dále je to sociální dumping. Vy hovoříte s lidmi a první věc, na kterou se vás zeptají, je sociální dumping. A vy zde hovoříte pouze, že budete aplikovat stávající evropská pravidla. Myslíte, že to našim občanům stačí? Já si to nemyslím. A třetí věc, pokud jde o zaměstnanost. Vy tvrdíte, že podpoříte především velké podniky, pokud jsem to správně pochopila. Všem problém je, že to už děláme léta, léta jim dáváme subvence, dotace, pomoc a co oni dělají. Oni v podstatě pouze inkasují a odejdou do třetích a jiných zemí. Tak to prostě musíme změnit. Proč se to nezměnilo? Děkuji. Pan Betten? Pan Matthew Betten? It's not here. Zde není. Takže nyní pan Mandas. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Green Deal je velká výzva, každý chce více peněz, ale já bych navrhnul, abychom v budoucnosti udělali z Green Dealu, ze zeleného dealu eh, vývozní produkt. Něco, eh, na čem